Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Tak, vážení kolegové, dovolte, abychom začali. Další bod na našem programu je revize nařízení o právech cestujících a proběhne výměna názorů se zúčastněnými stranami. Pan Bach je naším zpravodajem, takže panu Bachovi dám slovo jako prvnímu, následně vystoupí pan Majer, zpravodaj e, za výbor IMKO, poté komise a následně dostanou slovo naši hosté. Takže nejprve pan Bach, pět minut, prosím. Thank you, Brian. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že práva cestujících to je významné téma nejenom v letecké dopravě, ale také v jiných eh, odvětvích dopravy. A eh, týká se vlastně nejenom pasažérů v letecké dopravě, ale také obyvatelstva vůbec a samozřejmě také eh, letišť, letecké společností. Je to otázka konkurence, a každý by se měl držet příslušných pravidel, aby ta konkurence byla férová. Po roce 2004, kdy jsme eh, se tohoto tématu ujali, eh, přetrvalo mnoho nejasností, mnoho mezer a my v nové verzi toto nesmíme zopakovat aby se tím opět eh, nemuseli zabývat Evropský soudní dvůr a další soudy a doplňovat naše zákonodárství interpretacemi. Eh, v předloženém návrhu se berou v úvahu soudní rozhodnutí. No a eh, pak také ještě víme, že mít pravdu je něco jiného, než dostat za pravdu. A komise proto nyní usiluje o lepší realizaci a prosazování práv cestujících cestou posílení národních eh, úřadů. Myslím, že ten eh, návrh se vydává správným směrem, protože eh, za prvé třeba, aby byl cestující informován, aby byly věci transparentní a aby a pokud jsou informováni eh, o všech svých právech ve všech fázích dopravy, eh, pokud ví, kde jim mohou pomoci regulátoři, tak teprve potom eh, se dostaneme kousek dopředu. Ale máme tady několik bodů, které mě a zejména EPP leží na srdci a sice je tady Eh, jsou ty eh, rozsudky Sturgeon Nelson, to je otázka tří hodin a potom eh, otázka mimořádných okolností. Zde komise provedla, vytvořila seznam mimořádných okolností, čili z toho budeme vycházet, ale určitě je třeba to ještě dále vyjasnit. Tady budeme muset vést ještě další dialog s komisí a pokusit se o posílení zá, eh, závaznosti. Dále je tady ta otázka no-show policy. Tady se domnívám, že eh, komise se vydala opět správným směrem v zájmu spotřebitelů, v zájmu zákazníků, a e, také e, je zde více ohledů vůči osobám k různými znevýhodněními a mm, to ovšem tady je možné ještě taky za trošku posílit. No a e, pak je tady otázka spoždění při návazných letech. Čili tady mm, taky by bylo možné to ještě sformulovat jinak. Diskuse teprve proběhne. Jeden, jedna důležitá věc pro cestující je otázka příručních zavazadel. Tady s návrhem komise nesouhlasím. Tady komise je pro zcelou, zcela plnou svobodu podnikání. Já si myslím, že bychom to měli zregulovat poněkud energičtěji. A taky zde máme ještě iniciativní zprávy kolega, kolegy Taylora a také mou zprávu, tak ty by měly tedy um, se zde projevit, poněvadž oni právě jdou tímto směrem. Další bod je otázka nesolventnosti aerolinek. Tady Řekl bych, že sdělení komise není dostatečně jasné a rozhodné. Takže parlament se už v roce 2009 vyslovil pro to, aby bylo více jasno, jak postupovat v případě nesolvetnosti. Včera proběhlo první setkání stínových zpravodajů kde jsme mimo jiné zdůraznili také zájmy poskytovatelů těchto služeb. Musíme si být vědomi toho, že hospodářská situace je obtížná. A také dnes bych chtěl předem poděkovat těm, kteří se zúčastní dnešního slyšení a budou zde předkládat argumenty. Předpokládáme, že toto slyšení nám poskytne ještě další informace pro následné debaty. Děkuji. není pan Majer z výboru IMKO. Máte tři minuty, prosím. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zpravodajem k tomuto tématu ve výboru IMCO, to znamená ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. tady toto předložené nařízení, to je eh, pro nás z našeho hlediska je to otázka, jak dále podpořit cestující a jejich práva. A my tedy eh, navrhujeme eh, podle článku 50 společné zasedání, společné jednání. Takže Eh, to, jsme, to byl původní návrh, teď možná to dopadne tak, že budeme pouze eh, intenzivněji spolupracovat také v triálogu a podobně. Skutečně klademe velký důraz na informační povinnosti vůči spotřebitelům a podobné věci a chceme, aby se to také zde odrazilo. Dále, eh, pokud se týče pokud se e, týče spoždění, já e, si myslím, že tady jestli něco třeba tři hodin nebo pět hodin, no to e, pro někoho může být rozdíl, pro někoho ne. Nebo očkodění 100 euro za noc, to zase záleží na tom, kde to je. Prostě někde těch 100 euro stačí, jinde ne. Čili tady to je také třeba promyslet. Jinak Těším se na tato slyšení a určitě budu rád spolupracovat s vaším výborem. Děkuji. Thank you very much. Děkuji a než předám slovo komisi, tak připomenu, že se nejedná o slyšení, ale pouze o výměnu názorů se zúčastněnými stranami. Tak a teď už za komisi je tu Jean-Louis Colson, z oddělení pro práva cestujících. Máte 10 minut, pane kolego, a budu přísný. Kladívko tu mám připraveno. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že se všichni shodneme, že je potřeba revidovat nařízení 261. To je první věc. Teď proč je to potřeba? Ze čtyř důvodů. Za prvé, jsou tady právní důvody, které vedly k tomu, že se eh, dostávají případy na základě tohoto nařízení k soudu, eh, za druhé, protože se obtížně procestující práva na základě tohoto nařízení prosazují, za třetí, že protože monitorování a sankce nejsou dostatečně silné a za čtvrté dochází k neuměrným nákladům pro letecký průmysl, což následně může vést k řadě zrušených letů. To jsou čtyři důvody, které chce vyřešit komise svým novým návrhem. Chceme posílit monitorování, sankce, chceme dát eh, cestujícím skutečně efektivní nástroje pro prosazení svých práv a zároveň v návrhu zohledňujeme praktické a finanční dopady na oblast letectví. Podívejme se teď na tyto věci jednotlivě. Pokud eh, jde o to projasnění, tak eh, tady se snažíme například vysvětlit situaci mimořádných okolností, to přesně definujeme v našem nařízení, používáme tam stávající judikaturu a někdy jsme dokonce přísnější než existující judikatura, nebo eh, změna letového eh, řádu, to je věc, která se dá často využít k tomu, že se zamaskuje ve skutečnosti zrušený let a nemusí se platit očkodné. Dále musí eh, letecké společnosti skutečně řešit stížnosti, musí reagovat eh, nyní nově do určité lhůty a oddělujeme tady funkci monitorování a penalizace na jedné straně a funkci řešení reklamací na straně druhé. Pokud jde o třetí věc, to znamená koordinace národních orgánů, tak zde chceme formalizovat prozatím neformální síť národních orgánů, chceme posílit výměnu informací a zpracovávání práv, zpráv ze strany těchto e, orgánů. A chceme e, to vše rozšířit také na otázku odbavování zavazadel. A pokud jde o náklady, tak chceme, aby náklady byly pod kontrolou a abychom zajistili hlavní cíl tohoto nařízení, tak jsme změnili některé části nařízení a judikatury, například eh, ze tříhodinového limitu jsme udělali pětihodinový. Nicméně objevuje se jistá kritika, někteří si přejí, aby to nařízení bylo ve všech ohledech eh, stoprocentně jasné a že prý je nyní příliš preskriptivní. Eh, druhá stížnost je ze strany leteckých společností, které eh, hovoří především o zmeškaných navazujících letech protože to má dopady na jejich dohody mezi dopravci. Já chci říci, že současný text už teď ošetřuje problematiku návazných letů, což bylo nedávno potvrzeno také Evropským soudním dvore, dvoře v případu C11 my pouze nyní eh, vyjasňujeme, jakým způsobem bude docházet k odškodnění a kdo ho bude vyplácet. Letecké společnosti mohou eh, sami rozhodnout, jak se budou náklady mezi společnostmi rozdělovat. My nezavádíme nic eh, nového, co by dnes neexistovalo, pouze to vyjasňujeme. Odškodnění za dlouhá spoždění nad pět hodin místo dosavadních tří hodin, což vyplývá z judikatury často je chápáno jako omezení práv cestujících. To bych chtěl vysvětlit. Evropský soudní dvůr neměl žádnou jinou možnost, než eh, vzít právě ty tři hodiny, protože to vyplývá ze stávajícího nařízení a nemohl vůbec ekonomicky posuzovat celou situaci. Řídil se pouze přísnou definicí mimořádných okolností, kterou jsme navrhli a byl tam ten limit eh, tři hodiny, což neúměrně může navyšovat náklady pro letecké společnosti a znamená to, že letecká společnost raději opožděný let úplně zruší. Za čtvrté je tady otázka přesměrování. Přesměrování v rámci vlastních eh, letů během 12 hodin je povinné, ale objevuje se kritika z obou dvou stran, z leteckých společností, které říkají, že 12 hodin je příliš krátká lhůta a cestující si zase stěžují, že 12 hodin je příliš mnoho. Včera jsem byl v hospodářském a sociálním výboru a všichni říkali, že 12-hodinová lhůta je příliš dlouhá. My navrhujeme tuto lhůtu, protože naše výpočty ukázaly, že to je lhůta přinášející přijatelné náklady, navíc eh, cestující vědí, eh, od jakého okamžiku mohou žádat přesměrování eh, s jinými dopravci. A ještě chci zmínit jedno pravidlo, a to, že zástupci letišť mají obavy, že tato pravidla demotivují cestující, eh, pokud jde o nákupy na letištích, ale eh, Chci říci, že to pravidlo jednoho zavazadla eh, je problematické pro cestující samozřejmě, a zejména proto, že cestující nevidí přesně, co si mohou vzít sebou na palubu a proto to řešíme tím, že zvyšujeme transparentnost této oblasti. To ode mě vše, pane předsedo, děkuji vám a ještě jednou chci zopakovat, že Evropská komise je plně k dispozici oběma zákonodárcům během tohoto legislativního procesu. Thank you, Mr. Colson. Děkuji, pane Colsone. A Teď se dostávám k dalším zúčastněným stranám, jak jsem avizoval, a rozdělím to mezi zástupce letišť, leteckých společností a spotřebitelů. Nejprve 10 minut. Eh, Rada ACI, pan eh, Morgan, zástupce generálního ředitele, máte eh, slovo 10 minut, abyste vystoupil se svou prezentací. Každá letecká společnost pak bude mít pět minut, pouhých pět minut, protože tady máme více zástupců. Vy máte deset minut. Can you, can you hear me? Yes, sorry. Slyšíme se. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji dopravnímu výboru za to, že jste mi dali možnost vystoupit eh, během vašeho programu a já doufám, že můj příspěvek bude pro vás eh, zajímavý. Měli byste vidět mou prezentaci na obrazovkách. My eh, zastupujeme 178 letišť, které provozují 451 letišť ve 46 eh, státech. Máme také obchodní eh, partnery po celém eh, světě. Řada z nich spadá do nejrůznějších národních asociací letišť. Naše analýzy ukazují, že současné problémy spočívají především v nedostatečném prosazování stávajících pravidel, o čemž hovoří také článek 16.2 návrhu komise, kde se eh, hovoří o tom, že třeba zajistit především dodržování stávající legislativy a zajistit, aby práva cestující byla plně respektována. Nedostatek eh, prosazování současné legislativy se eh, objevilo také v nedávných zprávách Evropského parlamentu s tím, že nařízení 261 se různé letecké společnosti interpretují trochu různě, zejména pokud jde o působnost, takže pak situace se liší v, v zemích EU, mimo evropských zemích, podle leteckých dopravců a tak dále. Letiště obvykle nabízejí podporu eh, nad rámec tohoto nařízení jednotlivým eh, cestujícím, kteří jsou v problematické situaci, bez dokladů, bez potřebných víz, kteří zmeškají let a tak podobně. Během té krize eh, s islandským vulkánem jsme museli řešit eh, například situaci dvou tisíc cestujících na amsterdamském eh, letišti. Bylo potřeba zajistit potraviny, zdravotní péči, eh, postarat se o nezletilé, což přineslo obrovské náklady ve výši 10 milionů eur pro letiště. My se domníváme, že pomoc cestujícím krizi je zhruba 50 eur na den a cestujícího. Takže my stojíme o to, aby především došlo k lepšímu prosazení eh, současných práv cestujících, kdy letecká společnost má hlavní odpovědnost vůči cestujícím s tím, že se projasňují ty mimořádné okolnosti, zlepšuje se také legislativa v některých oblastech, například právo na eh, opravu špatně napsaných jmen, eh, na lepší rek- řešení reklamací a tak podobně. Nicméně v nařízení se nehoří o tom, že by musela mít letecká společnost svého zástupce na místním letišti a tam řešit problémy například v případě ztraceného zavazadla což ovšem by rozhodně pomohlo konzistentnímu prosazování práv cestujících. Takže vítáme změnu v článku 14, což by mělo znamenat, že letecké společnosti skutečně budou mít kontaktní osobu, což ale nemusí být e, zaměstnanec letiště, ale bude to kontaktní osoba na níž se mohou cestující obrátit a která bude e, schopna okamžitě rozhodnout, pokud jde o e, přebukování, dlouhá spoždění letů, náhrady a tak dále. A tomuto se věnoval mimo jiné také jeden dokument, jedno eh, nedávné usnesení Evropského parlamentu. Pak jsou tady nové povinnosti, které eh, tady vznikají pro letiště v současné době jsou to povinnosti, které letiště plnit nemusí a poskytují tyto mm, eh, služby často dobrovolně. Takže pokud jde o ty nové povinnosti, je to například nutno zpracovat eh, nouzové plány, pokud letiště odbaví více než 3 miliony mm, eh, cestujících a informovat cestující v souladu s článkem 14. Některá letiště toto řeší už v současné době takže to pro ně není žádný velký problém. Nicméně myslíme si, že třeba projasnit článek 5.5, abychom věděli, co vlastně spouští takovou mimořádnou situaci. Pokud je o informační povinnosti podle článku 14, i tady už celá řada letišť eh, splňuje tuto povinnost, například v oblasti boardingu, v oblasti odbavení. Není to žádný problém, nicméně článek 14 jde trochu dále a konkrétně říká, že letiště musí zajistit plnou informovanost cestujících o zrušení jejich letu a Přitom letiště je zase závislé na tom, jaké informace získá od příslušné letecké společnosti. Další ustanovení, které se týkají letišť, to jsou mm, například očkodnění a Eh, ustanovení o zavazadlech. Tomu se ještě dostanu. Pokud jde o odpovědnost nejrůznějších eh, aktérů, tak eh, tady v podstatě neřešíme ekonomické záležitosti, jsou to spíše provozní věci. Myslím si, že je potřeba to změní tady trochu doladit, protože letiště nemohou plně kontrolovat všechny ostatní aktéry, nicméně mohou je eh, koordinovat, ale rozhodně nemůže letiště kontrolovat činnosti takových aktérů, jako je například eh, policie a tak podobně. Ustanovení, které se týká letiš pod 3 miliony cestujících, kteří jsou odbaveni, tak už eh, často v krizových situacích činí. Navrhujeme alternativní znění, které se objevuje v jiném nařízení 1108 z roku 2009, kde se uvádí definice provozovatelů letišť, ale to současné znění článku 5.5 eh, nám přijde z hlediska prosazování poněkud eh, komplikované, protože letiště nemohou například uplatňovat sankce a tudíž ani nemohou mít takovou odpovědnost. Eh, tuto možnost mají naopak národní příslušné orgány, nikoliv letiště. Dále bych se chtěl zmínit o článku 6a, eh, regionální návaznost a propojení, o tom už hovořil zástupce Evropské komise. My jsme byli v kontaktu s regionálními přepravci, kteří jsou znepokojeni neúměrným dopadem tohoto článku na regionální dopravce a jejich služby, což by mohlo vést k přerušení eh, dohod o návazných letech eh, mezi některými dopravy, dopravci tak to by museli cestující eh, si muset eh, koupit eh, samostatné letenky, znovu si odbavovat zavazadla a v případě, že dojde ke spoždění prvního letu, tak by neměli nárok na žádnou pomoc, která v současné době podle stávajících dohod existuje. Uvádím to proto, že to má dopad na letiště a regionálních letiště a jejich služby, které poskytují eh, návazným cestujícím a může to vést eh, k zhuštění provozu v ústředních letištích. Takže si eh, myslíme, že tady je potřeba adekvátně cestující ochránit. A poslední téma, o kterém se zmíním, to je otázka toho pravidla jediného zavazadla, což odkazuje na nařízení 2027 z roku 1997, konkrétně k té restriktivní politice, již se zavádí v politice posledních letech, pokud jde o kabinová zavazadla, která často jsou omezená na jeden jediný kus. Ehm, letečtí přepravci by měli mít možnost stanovit si podmínky, pokud jde o eh, kabinová zavazadla, my si myslíme, že pravidlo jediného zavazadla má značný dopad na eh, cestující v letecké dopravě. To spochybňuje 60 let eh, dřívějších eh, praxí na letištích, způsobuje to řadu problémů cestujícím, snižuje to také možnost eh, volby cestujících při nákupech v prostoru letiště. Také to samozřejmě ohrožuje ekonomický model a životaschopnost některých letišť. Nesmím zapomínat na to, že 42% letišť je ztrátových od roku 2011, což se dále zvyšuje až na 65%, pokud jde o ta menší letiště odbavující pod 1 milion cestujících. Komise také eh, reviduje eh, národní pokyny pro leteckou dopravu, což opět může mít svůj dopad. Navíc příjmy z letecké dopravy ehm, na ně připadá 41, tvoří 41 z celkových příjmů letišť, ehm, takže to rozhodně není zanedbatelná eh, částka. Domníváme se, že to, co žádal Evropský parlament, bohužel doposavat bylo ignorováno. My naopak podporujeme společně s parlamentem změnu návrhu eh, v této oblasti, aby nedocházelo ke zbytečnému omezování cestujících, pokud jde o množství zavazadel, které se sebou mohou vzít do kabiny letadla. To ode mě vše. Děkuji. Děkuji, pane Foxy. A nyní ehm, zástupce společnosti JATA a poté pohovoří zástupci tří leteckých, pardon, čtyř leteckých společností. Takže nyní paní Monik Desme, která je regionální ředitelkou JATY. Prosím, máte slovo na pět minut. Děkuji, pane Simsne, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já chci poděkovat výboru pro dopravu za pozvání na toto slyšení. JAT představuje 240 leteckých společností, 60 z nich má sídlo eh, v Evropské unii a velká většina ostatních našich členů létá z nebo do Evropské unie, to znamená, že postihuje také nařízení 261. A jsme velice rádi, že jsme byli schopni mezi všemi těmi společnostmi najít určité nějaký společný postoj. Takže v tom, co řeknu, se zobrazuje ne názor členů JETA, ale také dalších uh, AEA, ELFAA, ERA a e e e jaká ostatně ti pohovoří po mně a vysvětlí tedy i ty naše společné obavy. Obecně vítáme revizi, protože nařízení 261 obsahuje celou řadu eh, pasáží, které byly různě interpretovány v případě různých soudních eh, řízení. A já bych chtěla říci, že ta stávající situace má velké dopady, co se týče nákladů v případě stížností. My podporujeme také tuto revizi eh, návrhu komise. Je třeba i objasnit, je třeba harmonizovat její aplikaci, vylepšit aplikaci a dodat cestujícím opravdová práva to dodání nových e, práv cestujících se týká například té poskytované pomoci již po dvou letech spoždění, poskytování lepší informace co nejdříve. Také podporujeme tuto revizi proto, aby znovu nastolila rovnováhu mezi pravami e, cestujících a povinnostmi letecké společnosti. A tím se dostáváme do jádra e, celé věci. Eh, jsou tu určité eh, body, eh, jako například otázka kompenzace. Komise hovoří o tom, že je to naprosto zapotřebí. Pokud tedy dojde k nějakému přerušení, pozdě je vždy lépe než nikdy, to znamená spoždění na to letecké společnosti velice doplácejí a proto se samozřejmě snaží maximálně snižovat. Toto eh, bylo také eh, jedním z důvodů, proč eh, se to vyskytlo v tom samotném nařízení 261. Takže spíše, než by platili kompenzace, se nyní navrhuje to, aby letecké společnosti mohly zvolit úplné zrušení letu. Komise to pochopila tedy tak, že později je lépe než vůbec a že letecké společnosti musí mít určitý čas, aby opravili nebo vyřešili problém a například opravení nějaké technické potíže může hodně spoždit například dálkový let. V případě toho vulkanického problému tam se prokázalo, že letecké společnosti nemůžou nekonečně dlouho být zodpovědny za ubytování a za další řešení situací, které nejsou pod jejich kontrolou. Nyní se dostáváme do té části návrhu, které nemůžeme přijmout, protože vytvářejí takzvaná falešná práva cestující protože v podstatě to vede k nepříjemnostem pro cestující a ne pro práva. A jedním z nich je následující. Bez pochyby je platné, že samozřejmě bezpečnost je naší prioritou, ale situace, které jsou naprosto mimo kontrolu letecké společnosti a které ohrožují bezpečnost, ty musí být zváženy jako výjimečné situace a, a pak ty letecké společnosti aby měli platit kompenzace. Pak je tu další bod a to je, eh, jsou ty případy no-show. Uh, v podstatě eh, tam dochází případům, kdy cestující eh, nesplní eh, smluvní podmínky a neobjeví se tedy na letišti a neuskuteční let. Takže tyto podmínky by měly být jasně stanoveny a mělo by tam být jasně tedy poskytnuto, jak by měly sekvenčně ty lety být využívány. Tady to je otázka samozřejmě tržních podmínek, poplatku a, a je to důležitá i podmínka při stanovování cen. Letecké společnosti samozřejmě by měly mít možnost svobodné volby, jak budou prodávat tyto své lety. Kromě samozřejmě navyšování poplatku, ten zákaz tzv. politiky no-shows by uh, mohla vést k tomu, že cestující by mohli tak jaksi podvádět, protože vlastně nebudou eh, plnit to svoji eh, část smluvní, smlouvy. Letecké společnosti pak nebudou moci řádně vlastně zhodnocovat obsazenost letadla a následně bude docházet k overbookingu, což v konečném důsledku je vlastně ironický dopad revize tohoto nařízení 261. Samozřejmě existuje alternativa overbookingu, výrobu, jakože třeba létat s prázdnými místy, což zase není dobré pro životní prostředí. Třetí důležitá věc, pan předseda přerušuje, aby řečnice dokončila. Ano, to je již úvod pro dalšího řečníka. Třetí důležitá záležitost tady, která vlastně bude další nevýhodou, nepříjemností pro cestující, spoždění v konečné destinaci. To bude mít velký dopad zase na samotné regiony. A já bych předala nyní slovo zástupci Ery eh, Simonu McNamarovi a děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, říká pan předseda. Ano, ale já předám slovo Simonu McNamarovi, zástupci Evropského združení leteckých Eh, regionálních linek. Já tu řídím zasedání, takže pane Magnamaro, máte slovo na pět minut. Děkuji, Brajene, dobré odpoledne vám všem. Já si také cením té příležitosti, že na toto téma můžeme veřejně pohovořit, takže jen Stručně zastupujeme 51 leteckých společností, které zejména provozují krátké lety v malých letadlech a, a samozřejmě létáme i do těch e, leteckých uzlů, což je zase důležité ještě v celé té tematice, o které budeme hovořit. Tady vidíte některé ty společnosti, o některých jste již určitě někdy slyšeli, o některých nikdy. Ale tedy týká se to spíše malých letadel, malých letišť a to znamená, že více zajišťují spíše navazující lety. A jaká je situace s nařízením 261? Já tu nebudu říkat, že to mám rád, že se mi to líbí, nechci tu nikoho balamutit, víte, jak na to nahlížíme. Je to složité pro nás i pro cestující, proto tedy vítáme tu příležitost to vylepšit, vítáme tento návrh komise se zadívat na to nařízení 261 a trochu jej vylepšit několik bodů. Je třeba tady být konzistentní, i soustředím se na to hlavní, a o čem budu hovořit v nadcházejících minutách. To jsou tedy ty navazující lety, článek 6a a pak ještě několik menších záležitostí. Ten systém takzvaného hub and spoke je vlastně takovým středobodem těch malých linek které poskytují navazující lety. Týká se to nějakých 19 tisíc letů týdně, které používají tento systém Hub and Spoke a umožňují tak spojení do různých oblastí světa. Máme tu tedy celou řadu problémů, jako je tedy návrh změny článku 6a. Doložím to příkladem, například z Farovských ostrovů do Kodaně a dále do Tokio. Řeknete si, co je to za zvláštní uh, Eh, cestu. Eh, je to hodně napojeno na ty regionální podmínky a tam se lidé živí rybolovem. Takže do Kodaně tam máme regionální linku a tu druhou část letu, to už je běžná linka, takže v té první části, té let, který vyletí se 45-minutovým spožděním a pak cestující bohužel tady nestihne spojení z Kodaně do Tokia. A takovýto ledotok je Tokia odlétá pouze jednou denně, to znamená, pokud nebude e, přesměrován, tak ho čeká 24 hodin čekání jenom proto, že měl 45 minut spoždění. Takže co dojde, k čemu dojde v takové situace? Cestující jsou již chráněni tou e, montrealskou úmluvou, stávající dohodou EMITA je také ochraňuje. To je takový dobře otestovaný systém, který funguje, dá, poskytuje cestujícím pomoc. Takže tu máme tedy nespokojeného cestujícího, ale stejně tak je to cestující, eh, který rozhodně není ponechán eh, bez pomoci. Takže jak Totu dál bude první operátor, bude platit 600 eur kompenzaci. To naprosto vidíte, jak je to neproporční za 45-minutové spoření platit takovou kompenzaci pak eh, to ohrožuje v podstatě i tu regionální konektivitu, nutí tu společnost vlastně, aby nabízeli takovéto svoje Eh, spojení a nakonec je to nepohodlné i pro samotné cestující. Musí si znovu vyzvenout zavazadlo, znovu začekovat a podobně. Takže nakonec je to tedy než spokojený cestující a v konečném důsledku úplně je tam v tom takto opuštěn. To jsou tedy navazující lety, ještě tedy několik dalších takových věcí, hodně těch eh, kompenzací přepravci máme spojení Londýn, Dubaj, Bangkok. První část letu proběhne bez potíží, ale druhá část se spožděním. Tak, jak je to nyní, tak přepravce musí platit kompenzace. Kdo bude platit? Ten první ne, ti ne, vlastně nespůsobili spoždění, ale ten druhý už je se nachází mimo působnost kompenzaci, protože je to přepravce mimo EU a který tedy operuje také mimo EU. A na závěr pak ta záležitost článku 2. Tady opravdu je tedy e, výzva. V tom návrhu komise se navrhuje, že pokud dojde k odklonu letu, tak to může být e, zvažováno jako zrušení z jakéhokoliv důvodu. A pak je tam ta následná kompenzace. Takže v podstatě se nikdy nebude společnost omlouvat za zrušení z důvodu bezpečnosti, ale budete věřit tomu, že by to tedy chtěli eh, takto užívat tento argument a rušilo se to z bezpečnostních důvodů. Eh, samozřejmě si rádi vyslechneme také i eh, názor orgánu pro zajištění bezpečnosti. Děkuji, to je vše. A děkuji za nízkonákladové přepravce John Hanlon, pan generální ředitel, prosím, na pět minut. Děkuji, pane předsedo. My jsme velice rádi, že se také můžeme vyjádřit k věcem, které jsou zvláště důležité pro nízkonákladové eh, aerolinky. A ano, snažíme se koordinovat také s jinými partnery. My vítáme revize tohoto nařízení, což je pro nás příležitostí k tomu, aby byly, byla potvrzena adekvátní práva cestujících, ale také zohlednit nedávné eh, zkušenosti, eh, které příliš smysl nedávají. Tak já tady mám eh, čtyři důležité body, některé z nich už eh, byly vlastně zmíněny dříve. My se domníváme, že zavedení eh, finanční kompenzace za určitých, v určitých okolnostech je přijatelné a de facto je oprávněné. Zejména pokud se týče overbookingu a odmítnutí vstupu na palbu. Domníváme se ovšem, že jsou ještě další okolnosti, kde je dochází k penalizaci eh, jak eh, cestujícího, tak aerolinky, ale mm, ten zátěž potom už nebude eh, přiměřená. Domníváme se, že ty finanční kompenzace by měly být přiměřené ceně letenky. Takže třeba eh, tady máme letenku eh, z Paříže do Milána a zpět za 60 za 60 euro a v business třídě eh, by to stálo 1447. Přičemž pokud by bylo třeba kompenzovat, tak za obě letenky by dostal mm, příslušný pasažér stejné, stejná čísla. Takže já myslím, že by eh, tady máme minimálně 100 euro, maximálně 250 euro. To, to by mělo lepší než ta flat rate 250. Dále eh, máme zde otázku eh, okolností, kdy jsou ty podmínky mimořádné, kdy tedy Eh, máme eh, letoun, který prostě nemůže splnit ten let tak, jak byl, ale eh, může být použit někde jinde. Takže tady jsou situace, kdy hm, je poměrně málo příležitosti dopravit pasažéra jinudy. Dále tady máme závazek aerolinek eh, přesměrovat eh, do 12 hodin. Eh, my si domníváme, že to mělo být do 24 hodin. Komise si na to má svůj názor, ale my si myslíme, že že eh, ten náhradní dopravce eh, by neměl si říct cenu větší než dvojnásobek původní ceny. A dále pokud se týče tého záměru Eh, revidovat eh, tady toto nařízení, eh, tak já myslím, že cílem bylo také korigovat to tam, kde závazky aeronek byly prostě neomezené. My tedy souhlasíme s tím, že určité pokuty jsou možné a spravedlivé, ale naším hlavním cílem je posloužit zákazníkovi a dostat to tam, kam se chce dostat. A my se domníváme, eh, že eh, je správné, když se staráme o, o pasažéra, ale také bychom měli mít právo na kompenzaci od toho, kdo způsobil situaci. Jinak samozřejmě, že eh, tady je možné eh, se dohodnout eh, jinak, ale pak tady vzniká problém pro třetí stranu, která byla poškozena. No a e, další věc je také to, že mm, mohou e, vznikat e, rozpočtové nerovnováhy v rozpočtech jak aerolinek, tak také letišť a může se to tedy provítnout do cenotvorby. Děkuji. A nyní e, čátrová letadla, e, tedy za Tuji, zde máme zástupce svatově. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám také za příležitost eh, vám tady také něco říci. TUI Travel je největší eh, světová aerolinka, která se stará o eh, výletní turistiku. Máme momentálně kolem 30 milionů zákazníků ve 30 trzích a e, zhruba 54 tisíc kolegů po celém světě. A to znamená, že jsme pevně zakotveni v evropské ekonomice, kam mohutně přispíváme. Tady jsou některé, některé značky, a kde vidíte ten úsměv, tak to je naše značka. A tady vidíte ještě další evropské značky. My v podstatě vozíme Evropany eh, ze zimy eh, na jich Evropy a ještě dále na jich za sluncem. Máme vertikální integraci, to znamená, že naše aeronky jsou skutečně naše a také jsme ale eh, v žilách máme krev tour operátorů. A hodně tedy prodáváme online, ale také máme naš, máme své cestovní eh, agenty. Pokud se týče kompenzaci za spoštění, eh, fakt je takový, že ne všechny airlinky jsou z boží vůle stejné. To znamená, že na čartrové eh, aerolinky kompenzace za spoždění dopadají zvláště tvrdě. My tedy Mm, ta data nejsou snadno k dispozici, čili my tady máme studii od KPMG eh, v letech 20, 2011 a 2012. Vidíte, ten rozdíl je výrazný, ten čártrový průmysl eh, má dopad eh, tři až čtyřikrát tvrdší než ostatní sektory. Proč? tady jsou dva důvody. Jednak těch spoždění je více, protože čártrové ranky neruší lety, protože oni mají závazky eh, vůči zákazníkům podle, eh, ten, poněvadž eh, ten, ten let je pouze součástí balíčku, který si zákazník koupil. A také my nemáme příliš možností Eh, rušit eh, lety, poněvadž není možné zákazníky přesměrovat. A to znamená, že jakýkoliv provozní zádrhel eh, se de facto projeví v sérii dlouhých spoštění. Čartroví dopravci nicméně nemají, nemají dostatečnou schopnost se zotavovat v případě potíží. A jsme také přítomni na vedlejších letištích, kde, která nejsou dostatečně vybavena. A to je také důvod, proč máme eh, více spoždění a nemáme také náhradní zdroje. Současně s tím je třeba říci, že turisté eh, mají lepší ochranu podle Package Travel Directive a navíc jim tolik nezáleží na čase. Dále eh, je navíc možnost, eh, pokud se něco nepodaří, eh, tak cestující jsou včas informováni a může být, být nabídnuto třeba prodloužení pobytu v hotelu nebo něco podobného. Máme tady dvě možnosti, co dál. Buď tedy vyjmeme eh, tyto turisty spod eh, účinnosti 261 a nebo zajistíme to, aby ten režim kompenzací byl přiměřený našim podmínkám. A tady jsou možné eh, nezamýšlené důsledky nesprovociálního režimu. Tady my lítáme z regionálních a menších letišť, čímž podporujeme místní hospodářství a turismu. A to by bylo ohroženo. A teď, eh, co považujeme za přiměřené? Tak myslíme, tedy uvažujeme tedy eh, eh, v procentech ceny za dovolenou. Takže my máme typické, je, prodáváme za 861 eur, eh, kompenzace 400 a to znamená, že jeden let polovina ceny je pryč. Když budete mít spoždění na obou letech, tak eh, fungujeme zadarmo. A toto jsou naše hlavní body. Kdy je nárok na kompenzaci? 5, 9 a 12 hodin to je v pořádku a dále máme mimořádné okolnosti, tak to je třeba, aby se upravilo do souladu s prací NEB. Děkuji vám. A nyní spotřebitelé. Máme zde dva řečníky. Eh, za prvé Evropské centrum spotřebitele Joanda Kösel eh, za švédský úřad. Máte 10 minut. Děkuji vám. Já bych velice ráda poděkovala vašemu výboru za to, že jste nás pozvali, abychom zde vyjádřili názor spotřebitelů. Mám stručnou prezentaci nejprve Evropských center spotřebitelů, což jsou eh, centra v 28 členských státech, tady mám už na mysli i Chorvatsko, ale také jsme zastoupeni v Norsku a na Islandu. Jsme spolufinancováni Evropskou komisí a snažíme se prosazovat důvěru spotřebitelů a jejich zájmy. Poskytujeme informace o spotřebitelských právech. V rámci Evropské unie získáváme zpětnou vazbu od Evropské komise také nabízíme pomoc pro mimosoudní řešení eh, sporů a nabízíme také podporu při alternativním řešení sporů. Organizujeme veřejné informační kampaně, průzkumy, vedeme různé konzultace a tak podobně. V roce 2012 jsme řešili více než 72 tisíc žádostí, z čehož 32 tisíc byly stížnosti, 32 se tyto stížnosti týkaly oblasti dopravy a konkrétně 21,6 potom letecké dopravy. Tady vidíte diagram, který ukazuje, jak sdílíme případy v rámci sítě ECC, kdy spotřebitel eh, kontaktuje naše zastoupení a my eh, potom eh, zprostředkujeme přímý kontakt eh, s leteckou společností. Případ se často vyřeší, pokud nikoliv, tak nabízíme alternativní řešení sporů, kontaktujeme národní orgány eh, prosazující právo a nebo oslovíme síť CPC. Takže jsme vlastně spotřebitelskou agenturou a tímto způsobem tedy fungujeme. Nicméně mm, neřešíme přímo národní případy v jednotlivých zemích. Naše potíže eh, se týkají především manipulace eh, a řešení jednotlivých případů a stížností. Eh, stížnosti se často týkají přesměrování, očkodnění při zrušených letech pokud jde o pomoc, tak zjišťujeme, že situace je velice rozdílná. Pokud jde o chování jednotlivých leteckých společností, často chybí informace nebo eh, letecké společnosti poskytují zavádějící informace. Máme celou řadu případů, které se například v loňském roce týkaly nesolventních leteckých přepravců. A to bylo pro cestující naprosto zásadní. Hodně řešíme také spoštěné lety a potom to, že e, toto nechtějí uznat letecké společnosti, což ukazuje například případ Sturgeon a potíže způsobují e, také e, případy zrušení letu, například případ Valentine. ECC vítá návrh na revizi tohoto nařízení a máme tady některé záležitosti, které jsou pro nás důležité. Víme, že toto nařízení neuplatňuje stejná pravidla pro stížnosti jako Montrealská úmluva článek 45 a tady si myslíme, že by mohlo dojít k souladění tohoto nařízení, což by bylo obecně ku prospěchu všem. Ehm, také si myslíme, že přesunuté lety by měly spadat do tohoto nového nařízení 261, protože s tím často jsou spojeny spoždění letů. Jsme proti individuálním dohodám mezi cestujícími a leteckými přepravy, což je proti zásadě ochrany spotřebitelů Pokud jde o lhutu pro reklamace, tak ta je třeba, aby byla počítána nejdříve ode dne, kdy cestující získal potřebné informace o svých právech. Také je dobré, že tady koncepce mimořádných okolností a že je jasně definována v příloze 1 tohoto nařízení ale myslíme si, že příklady uvedené v, tomto, ne, to, v této příloze se příliš obecné. Jak všichni víme, tak eh, mimořádné okolnosti je potom třeba eh, posuzovat případ od případu. Další eh, důležitý článek 6.2 týkající se kompenzace za dlouhá spoždění. Tady si myslíme, že by se měla ponechat současná lhůta, současná hranice, s tím, že bychom měli vycházet z případu Sturgeon. ECC uznává, že platby očkodnění, očkodnění jsou samozřejmě velkou ekonomickou zátěží pro letecké společnosti, ale tady převažuje zájem spotřebitelů. Dále třeba zohlednit to, že je potřeba vyjasnit, že letecká společnost nemůže omezit e, přesměrování pouze v rámci své vlastní společnosti. To vítáme. V článku 8 musí jasně zaznít, eh, co, eh, jaké jiné módy přesměrování by se případně nabízely. Prozatím je to příliš vágní. Ten navrhovaný limit 12 hodin je podle nás příliš dlouhý, proto by bylo vhodnější, aby to období zrušení bylo provázáno s délkou původně plánovaného letu, protože z toho se odvozuje ta škoda pro cestujícího. Nařízení by mělo také stanovit povinnost pro všechny, kdo prodávají eh, zájezdy, že musí poskytnout jasné informace, zda Eh, cestující uzavírá jednu dohodu nebo několik dohod a jaký dopad to následně bude mít na jeho práva podle tohoto nařízení. A kromě toho si myslíme, že je třeba zvážit definici noci, zda začíná skutečně v 22 hodin, protože si myslíme, že řada cestujících eh, eh, by chtěla dobu těch 22 hodin a nikoliv půlnoc. Pokud jde o článek 5.5, eh, tak tady si myslíme, že by měla ta povinnost platit eh, také pro menší letiště. I ta by měla mít zpracované nouzové plány. Pokud jde o švédský případ, eh, tak tam jsou tyto plány povinné pouze pro Stockholm a Göteborg. Článek 7 odstavec 3, platba očkodnění, to je v pořádku, ale myslíme si, že by tady mělo být doplněno ještě to, že cestující si sám zvolí způsob úhrady, protože dochází problémům, kdy letecká společnost vyplácí eh, ty náhrady ve formě šeku, což sebou nese určité eh, další náklady pro spotřebitele. Nařízení by nemělo umožňovat společnostem, aby se vzdali svých povinností tím, že uzavřou dobrovolné dohody s cestujícími, protože tady hrozí, že dojde k systematickému zneužívání takové možnosti a to takovým způsobem, že to bude podkopávat práva cestující podle tohoto nařízení, což je v rozporu se základní zásadou, že pravidla ochrany spotřebitelů jsou vždy primární a musí především bát na zájem spotřebitelů. Článek 9 odstavec 4 navrhované omezení na tři noci je rozumné. Pokud jde o celkové náklady na ubytování, myslíme si, že ta částka by se měla upravit eh, podle cen nabízených hotely v blízkosti letiště. To samozřejmě záleží na eh, příslušné zemi. Pokud je o článek 11.3, eh, bylo by dobré znovu zvážit to, zda osoby se sníženou mobilitou mm, mm, by skutečně měly nahlásit zvláštní potřeby 48 hodin před odletem. My si myslíme, že tady je třeba se inspirovat nařízením 1107, kde se hovoří o tom, že osoby s postižením eh, musí nahlásit eh, své nároky 48 hodin eh, předem, ale pokud to učiní později, letiště se přesto vynasnaží jim vyhovět. Článek 1.1, tady je definice eh, osoby se s postižením. Myslíme si, že je třeba sem dát úplnou definici místo pouhého odkazu na jiné nařízení. V článku 5.5 eh, se hovoří o nouzových plánech. Zde by se mělo opět odkázat na cestující pracující s postižením či sníženou mobilitou. V článku 14.3 povinnost informovat cestující alternativními prostředky by se nemělo týkat pouze slabozrakých a nevědomých, ale i dalších postižených a článek 16a reklamace by měly být eh, umožněny všem. Článek 14.1 provozovatel letiště by měl odpovídat eh, za veškerá oznámení, informace, která se týkají odmínutí eh, nástupu, Sdílená odpovědnost eh, by mohla znamenat, že se bude nakonec ta odpovědnost přehazovat z jednoho aktéra na druhý. Pokud jde o článek 16, informační požadavky na letecké společnosti by měly zahrnovat také zprostředkovatele eh, zájezdů. Cestující by měli mít možnost si stěžovat eh, nejenom na leteckého přepravce, ale také podle článku 45 Montrealské úmluvy eh, na všechny jiné strany. Řada leteckých, přepravců si najímá jiné eh, společnosti pro realizaci letu nebo sdílí kódy a to způsobuje následné potíže při reklamacích. Eh, další věc, eh, navrhovaný limit eh, pro podání stížností podle článku 16a je v tuto chvíli neúplně dostatečné v případě, že cestující není plně informován o svých právech. Reklamace by měla být podána v rozumné lhůtě termín by měl běžet od dne, kdy let měl být realizován, ale pouze poté, co cestující dostal všechny potřebné informace o svých právech. Už budete končit, říká pan předseda, ano, ano, cestující by zdarma měli mít možnost podat reklamaci a Mělo by dojít také k harmonizaci následku zrušení a spoždění letu. A už jsem úplně na konci kdy chci říci, že spotřebitelé by měli mít možnost cestovat bezpečně s tím, že budou vědět, že letecké společnosti budou respektovat jejich práva a pro všechny letecké společnosti budou platit stejná pravidla. Paní Gerze, prosím vás, už ukončete své vystoupení, protože jste zásadním způsobem překročila svou řečnickou dobu. Tak děkuji, pane předsedo, já tedy skutečně končím. Děkuji nyní za eh, organizaci evropských spotřebitelů BEUK paní Uršula Pach, deset minut, prosím. Thank you very much. Děkuji, pane Taylor. A děkuji tomuto výboru za pozvání. Já bych ráda na úvod zdůraznila, že BEUK je e, naší takovou zaštitnou organizací, kde se združuje 41 národních organizací jakožto členů a a protože jsou to letecké společnosti, mají velice podobný koherentní postoj, co se týče tedy práva cestujících. To znamená, jedná se o společný postoj 41 spotřebitelských organizací a tento postoj vám není tedy mohu představit. Protože hovořím na závěr, tak ráda, než se budu věnovat jednotlivým prvkům toho neřízení, chtěla bych eh, říct si, tedy jaká je situace, proč potřebujeme tuto revizi. Myslím, že často ze strany spotřebitelů a od kolegů z ECC již zaznělo, že eh, letecký přepravní odvětví se střetává s čím dál vyšším počtem předložených stížností, jsou tu potíže s interpretací, aplikací a prosazováním pravidel a také musím říci, že systematicky dochází k zamítání leteckých, ze strany leteckých společností poskytovat eh, kompenzace cestujícím. Slyšeli jsme o celé řadě e, stížností, o předložených stížností u soudního dvora, navýšení o 95% za posledních pět let a také mm, podstatná čísla od našich členů, například ze Spojeného království za rok 2010 44% cestujících, kterých postihlo mm, zdržení, nepo, e, neobdrželi žádnou pomoc. Naši danští e, členové zase řekli, že několik málo procent cestujících obdrželo kompenzace za zrušení a ze strany e, německých e, členů jedna studie prokázala, že jen jedna ze čtyř linek poskytla kompenzace v případě spoždění a samozřejmě pouze v případě, kdy to cestující vyžadoval. Takže chtěla bych se vrátit k situaci, co je Eh, vlastně důležité pro cestující. To, aby měli důvěru, že letecká společnost bude respektovat dohodu, že dosáhnou své destinace v čase a pokud se vyskytnou potíže, pokud bude spoždění nebo přerušení cesty, tak tedy, že budou mít tu důvěru, že o ně bude postaráno. Bohužel, ale musíme říci, že tomu tak v reálu není, alespoň jak z toho eh, vyplývá z, tého, z toho stávajícího návrhu revize. Všechno naznačuje, že tedy tato revize povede k oslabení práv a toho, jak i vyplynulo z rozsudku soudního dvora a myslíme, že není správné, že neplnění ze strany společnosti povede k je snižování jejich zodpovědnosti a jak vyplynulo z hodnocení dopadu, menší míra povinností bude zase vést k vyšší míře stížností, což není dobré výchozí místo. Chtěla bych nyní projít ty klíčové body, ta klíčová práva. Začneme kompenzacemi, už jsme si to vyslechli, nyní tu máme právo u těch dlouhých spoždění. I to je dobré, ale je to rozděleno na pětihodinové, devítihodinové, dvanáctihodinové spoždění a nerespektuje to ten rozsudek v případě Sturgeon, který eh, stanovil tři hodiny jako jednotné pravidlo, které se bude uplatňovat u jakéhokoliv druhu spoždění. A myslíme si, že toto bylo jasnější, eh, snadněji srozumitelné ze strany spotřebitele a také pro letecké společnosti. Argument komise, který jsme si již tedy vyslechli, že zachování těch tří hodin by vedlo k vyšší míře eh, rozrušení, to asi není proveditelné. Určitě ne. Jak by mohli vlastně vědět, že dojde eh, ke spoždění a následně to zrušili. Další právo je právo na pomoc za výjimečných situací. Zase se obáváme, že snížení těch stávajících práv z redukce na tři noci a 100 eur na noc, že to opravdu cestující a spotřebitelé postaví do složité situace, není to proporční. Byl tu ten případ eh, vulkánu, a jak to vyplynulo z hodnocení komise a ostatně rozsudek soudního dvora také není respektován. Spotřebitele těžko mohou hledat hotel za 100 eur podle toho, na kterém letišti jsou tedy zadrženi v zemi, kterou neznají, nemusí hovořit jazykem dané země, neznají ceny dané země a Samozřejmě to tak nakonec může eh, dopadnout, že skončí řek, takzvaně na ulici. To znamená, spíše bychom uplatňovali stávající práva. Další bod se týká přesměrování, což je eh, v zásadě velice pozitivní, že se to objevuje v textu komise, ale zase je tu těch 12 hodin čekání, než se zapojí jiná ani To není realistické. Uh, ani eh, pouze v místech, kde třeba odkud neodlétám mnoho let. Mohla to být určitá příležitost, ale zase se tím asi vyhýbají povinnosti ubytování. Ideálně by přesměrování mohlo být eh, možností pro ta eh, dlouhá spoždění, kdy je třeba se dostat do destinace co nejrychleji ten systém no-show, o tom hovořil kolega z IATY, musím ale nesouhlasit, protože tady to není opravdu nenaplnění práv spotřebitel, to je špatná interpretace. My jsme v mezidobí e, tady měli opravdu celou řadu rozsudků soudů, které jasně stanovily, že systém no-show, e, kdyby musel cestující platit poplatek, aby mohl se zúčastnit e, toho letu. Takže to je naprosto eh, neférová praxe mimo smluvní podmínky. Ale bohužel komise se pokusila toto vyřešit, nicméně to řešení podle našeho názoru není dobře, dobré. My bychom rádi, aby toto bylo úplně zakázáno, aby tam byla doložka, která to zakazuje. Další bod se týká mimořádných okolností, zase důležitý bod, ale je třeba to ještě objasnit. My oceňujeme návrh komise a pokus toto řešit. Nicméně tento návrh by vedl k dalším problémům z důvodu interpretace, protože některé termíny ještě nejsou jasné, co jsou ty technické problémy, jaké okolnosti a seznam těch mimořádných okolností je příliš rozsáhlý, zase by si to vyžadovalo ještě další analýzu. V definici ještě tedy eh, je třeba něco doplnit. Tam letecká společnost musí prokázat, že teda se maximálně vynasnažila vyhnout nějakým narušením. Je tam ještě třeba celou řadu věcí změnit. Jsou tu i dobré věci v tom návrhu, to stručně zmíním, aby se to tam zachovalo. Um, lety, které eh, byly, mm, kdy cestující se nedostavil, jsou pokryty, právo na eh, přesměrování a nahrazení jinými druhy prostředků Nemohu zase to vše eh, tady zopakovat eh, dopodrobná, ještě efektivnější prosazování, to je zase eh, dobré pravidlo, je třeba to také ještě vylepšit tu otázku tři měsíců pro předkládání stížností ze strany cestujících. Připadá nám to jako příliš krátká doba, může to být zase zneužito. Pak tam ale chybí některé důležité prvky, aby byly spotřebitelé dostatečně pokryti. Zmíním jich jen několik. Ten systém no-show jako eh, nesprávný eh, smluvní eh, prvek, je to pouze takový vrcholek ledovce, je to další nákladné zatížení proto, aby cestující vlastně nemohli se soudit s leteckými společnostmi. Máme tu doporučení IATY, a celou řadu soudních eh, případů, ke kterým došlo v členských státech. Ne, zase mohlo by se to dostat teda na to černou listinu těch nesprávných termínů a uh, co se týče případu insolvence, zmínil to již eh, kolega, nejsme přesvědčeni tedy, že to sdělení Evropské komise z nedávné doby, eh, kde jsou tedy ta dobrovolná opatření, že to je dostačující. My bychom byli rádi, aby tam byla povinná garance ze strany leteckých společností pro případ eh, krachu, aby tam byly pokryty případy repatriace a podobně. A ještě na závěr soudní rozsudky, které nebyly brány v potaz. Tady je celá řada případů rozsudků, které nejsou brány v potaz, to znamená, to oslabuje práva cestujících a vyzýváme také Evropský parlament, že je třeba eh, zde učinit celou řadu vylepšení a tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní eh, dám příležitost členům výboru, v první řadě stínový zpravodajové, pan Vanol, pan Berge, pan Taylor, paní Foster, ještě někdo další, se prosím přihlaste. Pan Benin. Paní Sehnalová. Ještě někdo další? Přečtu je. In, in addition to the four paní, pan Benin, paní Sehnalová a stínový zpravodové, Takže v první řadě paní Vanor na čtyři minuty, prosím. Oui, euh, merci, monsieur le président. Alors nous sommes... Děkuji, pane předsedo. My tady máme co dočinění s velmi významnou revizí předpisu, ale je to obtížné, je to delikátní v současném prostředí ekonomické krize. Všichni se snažíme chránit spotřebitele a ve výboru dopravním ovšem musíme chránit nejenom cestující, ale také eh, respektovat realitu a obtížnost eh, letecké dopravy. To znamená, že i aerolinky a letiště musí najít nějaký způsob eh, spolupráce, tak aby lépe informovali cestující a zvládali jejich práva. A zároveň eh, nemůžeme dopustit, aby se kvůli tomu ocitli eh, v nezvládatelných ekonomických potížích. My jsme si tady mohli vyslechnout eh, stanoviska ze všech zákoutí této scény. A Hodně se tady eh, hovořilo o tom, jak se na letišti starají o pasažéry kvůli velkým katastrofám, ale eh, je tady třeba také otázka, že eh, také aerolinky si mohou ulehčovat život tím, že nemají Eh, nemají 24 eh, hodin eh, denně zástupce na svém letišti a padá to tedy na bedra letišť, a nebo různá omezení, pokud vydecháte třeba jeden let z mnoha na jednu letenku. Čili také tady zazněly, zazněla problematika spoždění. Podle mě 12 hodin, to je strašně dlouhá doba, pokud tedy jedete za rodinou a teďka někde stvrdnete 12 hodin. Samozřejmě, že nemůžete eh, tady udělat eh, totální seznam všech možných okolností, co mohou nastat, ale eh, možná, že bychom přece jenom mohli sformulovat jaksi výstižněji to, co máme a to, co může nastat. Eh, dále, eh, jestliže si eh, cestující koupí letenku od aerolinky, no tak to je vlastně uzavření smlouvy. Ta smlouva je také vytištěna na části té letenky a Mělo by to být všechno mm, popsáno srozumitelným způsobem, třeba také, co může nastat se zavazadly a podobně. Pokud se týče nízkonákladovek, tak e, velice často se e, mm, cestující dozví, že si prostě na letišti nesmí nic koupit, nesmí koupit třeba dárek e, v duty free shopu, pokud ho nestrčí do své eh, tašky, kterou má sebou. Pokud eh, to má zvlášť, tak prostě eh, to musí nechat na letiště. No, my jsme tady dostali prezentaci toho, jaký je velký rozdíl mezi loukostovými a standardními aerolinkami. Já tady nechci zacházet do drobných detailů, i když ty jsou důležité, eh, pokud chceme, eh, aby eh, všechno bylo v pořádku. Ještě... Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom pár minut, vynechám všechny zdvořilostní fráze a pustím se přímo k jádru věci. Zdá se mi, že tady máme návrh komise, která, který prostě se vždycky zaměřuje jedním směrem nebo opačným směrem. Eh, tady eh, jsme hovořili o kompenzaci při spoždění nad pět hodin. Eh, jenomže většina letů v Evropě má délku kolem dvou a půl hodiny. A taky za mimořádných okolností Eh, pak eh, to, co se nepodaří, tak eh, tady by měla jít tedy kompenzace na tu aerolinku, která způsobila to spoždění. Ale mm, často se stává, že za to zodpovídá někdo jiný. Další problém je pro třeba malé operátory zajistit eh, rerouting eh, do 12 hodin, eh, poněvadž jsou to operátoři, kteří lítají na letiště, kde prostě se v noci nelítá vůbec. Další část návrhu komise se týká definice zrušení letu. Je poměrně obtížné popsat tuto situaci, jestliže třeba Mm, kapitán eh, vidí, že má technické problémy, nebo jestliže cestující onemocní, tak eh, eh, samozřejmě tam musí nastat komunikace mm, že, s řízením toho provozu dříve, než se může let přesměrovat nebo může přistát. Ano. Návrh komise je sice místy velmi eh, vstřícný cestujícím, ale možná eh, je to příliš tvrdé pro zejména ty loukostové, loukostové eh, aerolinky, které často poskytují jenom jednosměrnou letenku. Nebo tady máme čátrové lety, tak to je otázka, jestli bychom je neměli nechat eh, v pod nařízení 910. Taky samozřejmě je tady problematika dlouhých spoždění. A rovněž eh, je třeba se trošku zamyslet nad eh, zavazadly, co to je ruční nebo příruční zavazadlo, kolik jich může si vzít cestující. Také jsme hovořili o Eh, nákupech na letištích. To je také třeba eh, lépe eh, zregulovat. Také tady byla řeč o návazných letech. Já si myslím, že tady je důležité v rámci rovnováhy mít jakési přiměřené rozlišování mezi lety krátkými a na dlouhé vzdálenosti. Podstatné je, aby cestující byli včas informováni o spožděných, spožděných či zrušených letech, případně problémech, které se týkají eh, zavazatel. Skutečně je třeba, aby eh, se cestující mohli všechno dozvědět ještě předtím, než se dostanou na letiště, to už může být možná pozdě, aby eh, provedli příslušné úpravy. No, bylo by skutečně dobré, kdyby se podařilo upravit tu směrnici tak, jak si ji představujeme. Paní Lichtenberger, eh, mně opravdu stoupá tlak, když to tak eh, slyším, protože některým tady eh, nejde o práva cestujících, ale o práva aerolinek vůči cestujícím. Myslím si, že o to jde. Eh, když se podíváme na eh, ten už tak špatný návrh komise a ještě ho tedy v uvozovkách vylepšíme o návrhy aerolinek, no tak to bude naprosté monstrum. Já musím eh, říct, že tím pádem by odpadlo zhruba 80% stávající stížností a cestující prostě Eh, zůstanou eh, odkázáni sami na sebe a v podstatě jsou tady považováni za přítěž a ne za ty, kteří si kupují služby. Zvláště zklamaná jsem tím, že například u osob s omezenou mobilitou tady skutečně nedošlo k žádnému reálnému zlepšení a přímo právě tam je to nejvíce nutné. Eh, třeba jestliže aerolinky chtějí eh, lékařské potvrzení, že má někdo nějaké omezení, no tak to už jde skutečně daleko, to je nepřijatelné. Čili tady je třeba eh, toto zlepšit a já doufám, že budeme toho schopni. Pokud se týče včasného informování, když jsem se dozvěděla posled, naposledy o spoždění, tak mě přišlo SMS-kou na mobil půl hodiny před odletem, že to bude spožděné. A to už jsem samozřejmě dávno byla na letišti a pak mě tam čekal ještě několik dalších hodin také vyšší moc není nějak lépe definována. Je to prostě obecná výmluva, podobně jako technická závada, která se soblivou používá tak aby nebylo nutné platit eh, náhrady. Osobně bych tomu ještě něco řekla. Eh, zvláště naštvaná jsem kvůli tomu, eh, že cestující jsou prakticky jim téměř spíláno za to, že se domáhají nějaké kompenzace. No tak to opravdu je moc. Já si myslím, že jako cestující, jako já, kteří lítají velice často a musí létat často, tak my jsme prostě eh, eh, my nemůžeme mnoho volit, eh, vybírat si letět s tím nebo tam s tím. Já jsem už možná 15, 15 krát vůbec nepožádala o kompenzaci, poněvadž mě vůbec nikdo neodpověděl na moji stížnost já skutečně jsem proto, abychom tady zlepšili práva cestujících, nezhoršili. E, to prostě, e, jestli tam budeme mít pořád těch pět hodin, e, potom pořád tu vyšší moc, spoustu různých šedých zón, které lze využívat vůči cestujícím, to je, myslím, velice problematický přístup. A některým je to ještě málo. Už teď eh, zhruba 80% stížností je neúspěšných a ještě to chcete posunout dál, protože já proto skutečně nemám žádné porozumění, poněvadž letecká doprava není samoučel, ale eh, je to součást mobility Evropanů. Já se omlouvám za tvrdá slova, ale to, co tady dneska zaznělo od zástupců leteckého průmyslu, tak to už bylo skutečně hodně tvrdé. Jestliže někdo eh, tvrdí, že eh, soudce má uvažovat hospodárně, hospodářsky, že tedy eh, má cestující předložit potvrzení o příjmu, aby vůbec měl nárok na nějaké očkodnění, no tak to už opravdu je abych tak řekla, velmi problematické. A já bych skutečně na závěr na vás apelovala v tomto smyslu. Pokud a vy máte de facto monopolistickou strukturu v Evropě. E, jestliže chcete, aby e, cestující byl e, v centru naší pozornosti, pak je třeba, abyste změnili postoj. Já jsem bohužel tady nemohu zůstat až do konce, ale bohužel musím také fungovat na jiném výboru. Ještě děkuji vám. Paní Foster, čtyři minuty. Well, thank you, chairman. Děkuji vám, Pane předsedo, já myslím, že to můžeme všichni vzdát a jít eh, možná rovnou eh, domů, protože eh, zdá se, že pokud to takto půjde dál, tak nikdo nebude létat na regionální letiště a tak podobně. Já jsem pracovala v zákaznickém servisu v této oblasti po většinu svého života a určitě nastala doba, kdy se s lidmi nezacházelo správným způsobem a to samozřejmě není správné, ale většina lidí um, očekává kvalitní produkt, kvalitní zákaznický servis a my tady slyšíme o tom, jak řešit situace, které jsou nestandardní, jak máme zajistit, že cestující nebo spotřebitelé, ať už nakupují um, si jízdenku, letenku, tak um, vstupují do nějakého smluvního vztahu a očekávají kvalitní transakci a přesně o to tady jde. Myslím si, že povinnosti jsou zde na obou stranách. Je třeba na obou stranách eh, zajistit dodržení toho smluvního závazku. A já některé věci mm, chápu, dokážu chápu pochopit eh, to, že letecké společnosti chtějí poskytovat eh, průhledné informace a chtějí, aby letiště poskytovaly eh, průhledné informace. Všichni si přejí kvalitní pozemní odbavování, všichni si přejí, aby cestující byl informován, pokud dojde ke spoždění či čemukoliv jinému. A myslím, že už jsme tady kus cesty urazili, ale jak řekl pan Ges, tak eh, Vy jste nám nastínili ty situace tak komplikovaně, že to vypadalo, že už všichni raději létat eh, přestanou. My chceme naopak zajistit, že všichni mohou dobře fungovat, a nejenom ta velká letiště, ale třeba i regionální letiště. A myslím, že tady se ubíráme správným směrem, co ovšem neznamená, že musíme okamžitě začít eh, trestat eh, a vyřazovat společnosti z, z biznesu. Takže musíme najít nějaký praktický způsob, jak dosáhnout zlepšení. Já myslím, že tady eh, jsme slyšeli řadu dobrých návrhů, ale některé jiné věci, o kterých mluvila komise, třeba projasnit. Mně se líbilo například to, co říkali letečtí přepravci, Eh, o těch eh, smlouvách o vzájemném odbavování, protože je to velice pohodlné, funguje to desítky eh, let a teď se to objevuje také v železniční dopravě a je to výborné, takže by bylo dobré, kdybychom nedělali krok zpět v letecké dopravě protože lidé by se museli znovu začít odbavovat na každý návazný let. Takže ten interlining, ty smlouvy, to vzájemné odbavování je skutečně velice důležité. Navíc eh, to může mít eh, dominový efekt eh, na ty návazné lety, jakmile by se objevil problém v prvním letu. Pokud jde o čártrový trh, tak tady je ta situace jiná. Tady se lety raději neruší, ani to není možné, protože létají do velice často vzdálených, neobvyklých destinací, a navíc by asi vůbec neměly eh, spadat eh, nekombinované zájezdy do toho nařízení 261. A když se podíváte na tu politiku nedostavení se cestujícího, samozřejmě eh, že není dobré, aby zůstala polovina sedadel neobsazena. Na druhé straně není možné postupovat drasticky když si zabukuji dvousměrnou letenku, tak eh, přesně vím, co si kupuju. Vím, že jsem tím udělala určité komerční rozhodnutí a že jako spotřebitel mi z toho, pro spotřebitele mě, pro mě z toho vyplývá určitý závazek. Další zajímavá věc, eh, která tady eh, zazněla, to bylo to, co říkala komise, že je potřeba nastavit správnou rovnováhu kdo nechce podnikat v této oblasti, tak samozřejmě podnikat nemusí. Ale myslím, že my budeme nadále v našem výboru spolupracovat s pravodajem a pokusíme se najít eh, vyvážené řešení, které zachová pracovní místa, nabídne možnost volby eh, cestujícím v letecké dopravě. Děkuji. Mr. Bennion, two... Pan Benjen, dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám několik bodů, ale jenom velice rychle. Myslím si, že ta práva jsou spravedlivě nastavena mezi přepravci a cestujícími, ačkoliv jsou tam oblasti, na které se musíme pečlivě eh, podívat. Eh, já jsem se, mě zaujal tam eh, ten systém, ta koncepce toho ústředního letiště a těch dostrance rozbíhajících paprsků jednotlivých letů. Mě zarazila otázka toho pravidla jednoho zavazadla. Tady si myslím, že je zcela správné, zejména u nízkonákladových přepravců, aby se omezila příruční zavazadla, ale musí to být eh, rozumné, přiměřené. V tuto chvíli to funguje tak, že ti, co cestují na lehko, jsou vlastně postiženi nejvíce tímto pravidlem, eh, protože často potom nemůžete umístit do toho letadla v kabině ani eh, drobnou tašku kdyby se skutečně důsledně dbalo na na tu velikost toho zavazadla, tak by všichni měli dostatek míst. Pokud jde o přesměrování a návazné lety, tak eh, my jsme už řešili otázku přesměrování pomocí jiného druhu dopravy ale určitě by bylo dobré zajistit i tady to následné vzájemné odbavení, když letím na Charles de Gaulle v Paříži, tak by bylo dobré, bych zároveň dostal jízdenku na TGV mm, do Štrasburku a nemusel jsem platit eh, na několikrát. Určitě tady můžeme u toho přesměrování s různými druhy eh, dopravy dosáhnout nějakého zlepšení. Eh, pokud jde o spoždění, e, tak e, tady e, je poměrně důležité nastavit správně tu lhůtu, která je přijatelná. Já si myslím, že pět hodin to není příliš dobré. Pokud jde o technické závady, ty je potřeba vždy specificky definovat, protože kdyby se všechno svádělo na technické problémy, tak se nikam nedostaneme. Všichni by se na to odvolávali. Overbooking, představte si rodinu, jak cestuje Představte si, že jednoho člověka pustí do letadla, dalšího ne. To postihne okamžitě celou tu skupinu cestujících, takže overbooking musíme řešit i z tohoto hlediska. Děkuji. Při, poprosím poslance, aby nepřesahovali dobu. Paní Sehnalová. Pane předsedo, já myslím, že to byla eh, pro všechny velice zajímavá eh, hodina prezentací, které tu problematiku pojaly opravdu z různých eh, úhlů pohledu. Mnoho toho bylo řečeno, takže já také zmíním jenom několik poznámek. Myslím, že bychom se opravdu velmi, velmi pečlivě měli zamyslet nad vyjasněním těch pojmů mimořádných událostí a o zavazatech tady v podstatě byla, byla řeč. V případě těch návazných letů a informovanosti, eh, já si myslím, že je to velice důležité nejen před nástupem do letadla, ale v podstatě ještě před odjezdem na letiště, protože není možné, aby eh, jiná pravidla platila na různých částech toho letu a v podstatě mám mnoho příkladů, zejména u rodin s malými dětmi, kterým eh, takováto praxe velmi zkomplikovala život. Uh, Eh, a poslední poznámka, stejně jako zástupkyně Belků, eh, jsem poměrně zklamaná, že jsme se zatím nebyli schopni posunout eh, příliš v otázce opatření v případě insolvence leteckých společností nebo v případě institutu kolektivního odškodnění, ale to už je trošku jiná kapitola. Děkuji. two minutes, please, Paní Ayala Sender na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci pouze připomenout, že se tomuto znovu věnujeme po té, co se nám podařilo splnit celou tu lhutu na vypracování práv cestujících pro všechna ta další odvětví a letectví, tedy to, které bylo tady první, nyní se dostává do té dobré fáze. Uh, a krize rozhodně nesmí být nějakým alibi pro krok zpět, právě naopak. Takže tu práci jsme již vykonali s dalšími sektory, podařilo se nám pokročit, zmodernizovat, brát v potaz nové výdobytky, nové pokroky a do toho zobrazit práva cestujících. A nyní tedy se opět dostáváme k modernizaci a vylepšení práv cestujících v letectví a proto tu nesmíme eh, činit kroky zpět. Já to chápu a souhlasím s tím, že tedy všichni nebo velká většina z nás jsme častými cestujícími, často cestujeme letecky do Bruselu a do Štrasburku a proto tedy všichni máme zkušenosti více než časté, víme, jak to bývá s našimi právy. V různých situacích ani bych je nenazvala výjimečnými, spíše běžnými. Uh, Eh, u některých případů to můžeme pochopit, eh, do určité míry to tvoří součást toho, co je ještě možné, ale někdy jsou chvíle, kdy tedy určité společnosti zneužívají eh, svých schopností a zacházejí špatně s cestujícími. A v tomto smyslu návrh komise v některých případech se snaží eh, poskytovat tedy řešení určitých problémů. A my tady v parlamentu rozhodně nejsme žádnými blázní, chápeme to, ale rozhodně nemůžeme tady rok před volbami a zadaných eh, okolností tedy postupovat tak, eh, aby vše šlo ve prospěch společnosti. My Eh, víme tedy, že si přejí eh, občané Evropy cestovat, mají tu volnost, mají tato práva. A poté, co nám tedy rozšiřování a eh, volné hranice toto umožnili, tak nesmíme dávat stranou zase tak důležité aspekty, jako jsou práva, ale zároveň také kvalita. Důležit, ta témata jsou také proškolování zaměstnanců. Je třeba řádně zacházet s cestujícími, takže proškolovat personál je důležité. A pak ještě tady ta možnost, aby společnosti a, a samozřejmě i letiště plnili své zodpovědnosti. Děkuji, pan Rike na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. A je to eh, určitá otázka, která mne velice znepokojuje a to jsou případy overbookingu. Když si koupíte letenku, tak je to v podstatě spole- eh, smlouva, která je uskutečněna prostřednictvím zaplatnění a zaplacení a v té smlouvě urči, jsou určité klauzule, V určitém případě je možné tedy tu letenku za určitých podmínek zrušit. A myslím si, že eh, je to otázka i určitého zneužití, když eh, společnost znovu prodává něco, co již prodala. Je to v podstatě trestný čin a měli bychom se tomuto věnovat. V podstatě ani žádný běžný obchodník nemůže něco takového udělat, nemůže znovu prodat to, co už prodal. A ty Um, hodiny, které praktikují uh, letecké společnosti, tím bychom se měli také věnovat. A ještě na závěr připomínka z mé strany. Já bych uh, chtěl tedy uh, vyjádřit následující. Uh, ohledně toho stávajícího nařízení. Samozřejmě, že různé společnosti s tím nakládají různě, ale je tedy zřejmé, že je tu zapotřebí provést určitou revizi. Některé společnosti samozřejmě hrají podle pravidel, jiné eh, vůbec ne. A myslím si, že to samozřejmě znepokojuje eh, nás a že je zapotřebí se na to podívat. Uh, Paní Ayala Sender se toho stročně dotkla. Naprostá neinformovanost ze strany zaměstnanců, personál handlingových společností vůbec nevědí, že existuje takové nařízení, že cestující mají nějaká práva. Možná už jste slyšeli nejrůznější případy toho že na mě poslali ochranku jen proto ozbrojenou, že jsem trval na svých právech. Nebudu ani říkat, která konkrétní eh, letecká společnost zase porušovala určitá práva, ale mám tady takové poměrně špatné pocity. Mám stížnosti i od mých voličů z mého volebního ob- z volební oblasti a i ani nezajímá, a co se stane v průběhu, pouze si přeji vycestovat z, místa, z jednoho místa do druhého. A s tím souhlasím s paní Foster, když máte tedy e, ten balíček, e, tu směrnici o tom prázdninovém balíčku, tady tím problémem je to, že lidé pouze, když už jsou v tom letadle, nebo když tedy cestují, tak si můžou požádat o kompenzace. Tady ta otázka vyšší moci, tomu bychom se měli věnovat. Takový pocit jsem nyní nabil. Uh, Myslím si, že v určitých místech si myslíme, že komise pokročila, v některých místech to zase bylo nedostatečné. To je jenom takové zhodnocení ze strany mé jakožto předsedy. To znamená, s velkým zájmem jsme tedy naslouchali této rozpravě. A co na závěr pohovoří komise a pak eh, zpravodajové? Pane Kolsone, přejete si ještě něco dodat na závěr? No, Mr. Chairman. Thank ne, pane předsedo, děkuji. I might be so bold that... A to bylo od vás velice rozumné a odvážné. Není pan zpravodaj. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke, wir Děkuji, pane předsedo. Eh, byl to velice zajímavé odpoledne se všemi těmito příspěvky a eh, vy jste v podstatě už z toho vyvodil eh, ty nejlepší závěry. Eh, v podstatě mm, už eh, já jsem to také tak trošku naznačil v úvodu, ale <clears throat> prostě to tak bylo. Některé eh, věci, které tady byly prezentovány, mě třeba nejdou dostatečně daleko. Třeba také eh, to, co říkala paní kolegyně Sehnalová. Eh, já se s ní shoduji, že ten případ insolvence je třeba lépe definovat. A také další definice, kdo je za co zodpovědný a tak dále. Prostě to rozdělení zodpovědnosti třeba mezi Eh, letištěm a aerolinkou, kdo je zodpovědný za podávání jakých informací, dále definice, které se týkají eh, osob eh, invalidních nebo osob s omezenou mobilitou. Některé body byly uvítány a já se k tomu připojuji třeba nouzové plány, to je pro mě velmi důležitý aspekt a mám pocit, že je to také třeba dopracovat. Souhlasím s některými řečníky, že eh, ten limit pěti hodin je v mnoha případech zhoršení. A domnívám se, že tady není možno ignorovat soudní rozhodnutí. To sice komise neudělala, nicméně pokusila se eh, jak si při, eh, přišknout Evropskému soudnímu dvoru eh, to, že jejich vysvětlení, zhodnocení věcí je pouze právně čina. E, také tedy je třeba zlepšit e, situaci v oblasti příští zavazadel. Jinak e, byl to velice zajímavé. Děkuji taky stínovým zpravodajům, zástupcům výboru IMCO a děkuji za uspořádání a provázení tímto odpolednem. Děkuji. Možná ještě bych dal našim prezentátorům vždycky minutu každému. Máte, máte určitě právo odpovědět. Takže pan Faux, prosím, za letiště. Uh, Já eh, bych připomněl to, co řekla paní Verno o tom, jak je třeba mít nouzové plány, to je určitě správně a jasně rozdělit role a odpovědnost v rámci těchto plánů, eh, tak aby eh, nebyli cestující mateni eh, vůči komu mohou co uplatňovat. A také je důležité, aby měli aerolinky nějakého místního zástupce, tak aby se postaral o cestující v případě problému. Paní jsme Děkuji, pane Simpsone. Eh, dodal bych pouze jednu věc. Eh, zaznělo tady mnoho obav eh, kolem těch pěti hodin jako spouštěcí okamžik. Já si myslím, že hlavním úkolem aerolinek je operovat lety. A myslím, že těch pět hodin v tomto nařízení eh, je také hranicí mezi krátkým a dlouhým spožděním eh, eh, a v případě toho dlouhého je nárok na očkodnění. Či té logiky. Já si myslím, že je v zájmu cestujících, aby se aerolinky soustředovaly na řešení spoždění, tedy příčiny spoždění spíš než na zrušení letu. A myslím si, že eh, není úplně spravedlivé, jestliže mají eh, dopravit člověka a ještě mu platit eh, oskoření. Pan Mára je bez komentáře dále. Já jenom bych se krátce s, zastavil u toho, co tady řekla Ajata. Ale byla tady otázka od BEUC, proč finanční kompenzace za poždění, případně zrušení je zhoršení. Já myslím, že to je celkem jasné. Pokud aerolinka musí kompenzovat za spoždění a nemá možnost najít alternativní řešení, eh, pak je pro ní lepším východiskem zrušit let a eh, tím pádem omezit okruh těch, kdo mají nárok na finanční kompenzaci. To samozřejmě není ovšem zájem eh, spotřebitele, který se hlavně chce dostat do své destinace. Pan Bales, dva body za prvé eh, zákazník musí být středobodem našeho zájmu. Pokud eh, s ním nebudeme zacházet řádně, tak o ně přijdeme. Já si myslím, že by bylo škoda, eh, kdyby tato debata byla interpretována jako střed mezi poskytovatelem a zákazníkem. Ne, ne, to je o všech zákaznících, o těch, z níž menší část eh, má potíže, ale eh, většina dostane to, co si zaplatila. A druhý bod spočívá v tomto, že velice často tato debata obsahuje ne, do neporozumění. Eh, prostě pokud hovoříme o kompenzaci a právu, že to je nějaký, nějaká pevná částka nebo maximum. Ne, Toto je minimum, to, co je řešeno. Eh, pokud eh, zákazník eh, utrpěl další škody, tak zase má ještě se možnost domáhat podle Montrealské konvence anebo podle Package Travel Directive další kompenzací. Paní Gusen? Ano, já myslím, že je velice důležité zabývat se tou otázkou insolvence, eh, vynucování a respektování soudních rozhodnutí. Já myslím, že eh, všichni chtějí soutěžit za stejných podmínek a všichni mají zájem respektovat pravidla. Děkuji. A ještě paní Pachou. Ano, děkuji. Já jenom stručně eh, k tomu, co řekla paní Foster. E, myslím, že to bylo velmi výstižné. Ona říkala, že závazky jsou na obou stranách smluvního vztahu, čili jak aerolinka, tak cestující. A o to hlavně jde, poněvadž ty e, závazky e, operátorů letů se často nerespektují a myslím si, že je skutečně úžasné. Prostě toto je Eh, toto je sektor služeb, kde není taková míra férovosti jako v jiných službách. Eh, teď už máme mnoho rozhodnutí soudu, podle kterých mnoha smluvní ustanovení jsou neférová, nicméně stále se používají a jsou dokonce doporučována jatou. Čili vynucování je důležité, ale my teď máme také příležitost eh, dát do pořádku ta nejzákladnější pravidla. Děkuji vám. Děkuji. Tak věnovali jsme tomu mnoho času a, a Často tady zaznívá, že pravidla jsou jen tak dobrá, jak dobré je jejich vynucování, ale já si myslím, že to je jenom jedna z oblastí, eh, která, mm, na kterou se tady musíme zaměřit. Já vám každopádně všem děkuji za účast a za představení svých názorů před naším výborem. Děkuji také výboru. Tak a pro vaši informaci my nyní budeme o zprávě jednat 16. a 17. září. Termín pro podávání pozměňovacích návrhů bude 3. říjen. E, jejich projednání potom 5. listopadu hlasování ve výboru pro dopravu 14. E, listopadu a e, plénum nevíme, doufáme, že Eh, to bude zřejmě v lednu 2014. Tak, to je pro všechny a ještě pro poslance eh, příští, eh, příště, tedy 16. 17. září, budeme projednávat pozněvací návrhy. Já vám tedy všem děkuji, zpravodajům, zpravodají, stínovým zpravodajům a nyní budeme mít zasedání za zavřenými dveřmi, eh, které se týká zprávy o trialogu a prosím tedy, aby nám bylo umožněno toto zasedání.